Dobré ráno všem, zahajuji dnešní zasedání. Začnu s dělením. Dostala jsem od frakce eh, sociálních demokratů Evropského parlamentu žádosti o nominace do parlamentních výborů. Bude to ostatně zařazeno v zápisu z tohoto, eh, z tohoto zasedání a pokud nebude žádná námitka, tak bude tento seznam přijat na konci našeho zasedání. L'ordre du jour appelle donc la déclaration du Conseil et de la Commission. Takže tu máme prohlášení Rady a Komise k ECOFINu, který se konal 7. září. A takže dám slovo nejprve ministru financí Belgie, panu Reindersovi. Děkuji, paní předsedající. Chci jenom říci, že zasedání ECOFINu, které proběhlo včera v Bruselu, nám umožnilo pokročit u dvou otázek, u dvou zásadních bodů. Jednak jsme odsouhlasili evropský semestr pro dozor nad eh, rozpočtem a potom tu máme také eh, dohodu, která padla během trialogu a týká se všech těch dokumentů o monitorování financí. Vedle toho jsme spustili dvě diskuse, které budou ještě pokračovat na neformálním ECOFINu a doufáme, že během tohoto pololetí pokročíme. Týká se to tedy bankovních poplatků, bankovních příspěvků a dále zdanění finančních transakcí. Takže stručně. Co se týče Evropského semestru pro koordinaci, tak od 1. ledna příštího roku se spustí nový rozpočtový postup s komisí a státy a chceme tedy, aby státy poskytovali takové ty základní údaje o svém rozpočtu, aniž by to šlo po linkách, aby dali takové ty hlavní orientaci a doufáme, že k tomu budeme moci přidat nová ustanovení. Tady mám na mysli zejména postihy předsednictví. Každopádně spustí ten postup na základě iniciativy Samozřejmě bude potom, e, to bude záležitostí komisaře pro ekonomické a měnové otázky. Ještě jednou děkuji všem zpravodajům a děkuji všem poslancům našeho Evropského parlamentu, kteří se podíleli na konsensuálním řešení pan, panu Barnierovi a jeho týmům a také děkuji švédskému a e, španělskému předsednictví, kteří nám předcházeli a kteří nám pomohli připravit nový dokument, tak abychom od 1. ledna mohli zavést nové systémy e, dohledy, dohledu, stejně jako sledování systémových rizik a podobně. Čili je to nová architektura finančního systému a jeho dohledu. Jenom chci upřesnit, že to ještě není konec. I když to tak může vypadat a je to začátek nové organizace v Evropě. Pravděpodobně poběží ještě dlouhé diskuse, které nás přivedou k dalším textům, které v následujících týdnech jistě pas komisař Barnier, pan komisař Barně představí. Tak to je, co se týče o něch dvou bodů, které byly předmětem formálního rozhodnutí ECOFINu. Potom ještě se jednalo o dvou dalších bodech, o tedy bankovních poplatcích, a tam, abychom to jasně oddělili, a potom tedy je to danění eh, finančních transakcí. Ty eh, fondy a, a mm, poplatky bank ty nám umožní v podstatě se zorientovat, aby komise mohla přijít s daleko konkrétnějšími, podrobnějšími návrhy a jsem přesvědčen, že bude-li taková vůle jako u dohledu nad, nad financemi, tak určitě v následujících měsících uspějeme. Budou tu mechanismy, které umožní skutečnou koordinaci mezi státy, Některé země už bankovní poplatky zavedly, ale je potřeba postupovat koordinovaně. Je jasné, že tady ještě zbývá pár otázek, které se musí vyřešit, to je na ministrech eh, financích na neformálním ekofinu koncem měsíce. Co se týče zdanění finančních transakcí, tam ta diskuse je daleko živější, jsme vzdálenější tomu koncenzu. Vlastně to byla včera první taková zásadnější debata s tím, že jsme si kladli konkrétní otázky o možnosti, schopnosti zavést takovouto daň a také schopnost tak ji zavést v EU i v diskusi s jinými partnery. Bude příprava G20, k tomu se vracíme na konci měsíce a budeme o tom ještě hlouběji hovořit našimi partnery nejenom za Atlantikem, ale také u těch nových rozvinutých zemí. Je tady ještě spousta přesvědčování, které bude potřeba učinit. A samozřejmě bude-li takovéto zdanění platit, tak je potřeba si říci, jak se využije příjem z toho čili něco na financování nutných opatření, třeba na ochranu klimatu, a další témata, financování, rozvoje a podobně. Takže paní předsedající, to je to, co jsem chtěl schrnout k včerejšímu ECOFINu. Děkuji. Pane ministře, děkuji za tento podrobný stav a nyní pan Barnier. Děkuji, paní předsedkyně. E, dámy a pánové, po eh, mém belgickém kolegovi dovolte, abych řekl také několik slov o našem přístupu k ECOFINu. Eh, říkám to také eh, jménem svých kolegů Oliho a Semety, kteří se zúčastnili této práce. Byly to čtyři hlavní body, tak jak belgický minister zdůraznil, které tento ECOFIN poznamenali Začalo se zásadním tématem, které z mého pohledu je strukturální a já jsem mu věnoval hlavní eh, díl své energie od té doby, co jste nám dali důvěru a tou otázkou je dohled. Dohled vnímáme jako zcela zásadní věc, ten rámec, eh, ve kterém kámen po kamenu, cihle po cihle budeme prostě klást jednotlivé prvky eh, ve světle tedy těch trhů a jednotlivých zúčastněných stran, tak abychom dali vzniknout inteligentnímu regulačnímu rámci a efektivnímu dohledu, aby prostě na konci té cesty, eh, kterou jsme započali, žádný trh, žádný finanční produkt, žádný eh, hráč na trhu neunikli efektivnímu dohledu. Eh, chci říct, že velice upřímně děkuji za podporu již teď a doufáme také, že a, a děkuji zpravodaji Eh, mimo jiné také paní Gulár, panu eh, Kuvárovi a eh, dalším, včetně Sharon Bowles, předsedkyni výboru, která vlastně ten trialog moderovala s velkou energií. Musím říct, že jsme si skutečně vědomi toho, že tady bylo pracováno s velkou energií a že jsme navázali také na práci odvedenou předchozími předsednictvími španělským a švédským. Původní důvod eh, tohoto návrhu komise ohledně dohledu eh, vlastně eh, vyplývá z výsledku velice dobré práce realizované Jacquem de la Rozière. Komise, jak je také její úkol, hodně pracovala na Eh, ustavení eh, těch zásadních aspektů, principů těchto tří orgánů. Já jsem hovořil o velkých evropských radarech, o velkých kontrolních věžích, které jsou samozřejmě nutné a zásadní, protože víme, že v polovině členských států, které vy zastupujete, je vlastně eh, polovina všech bankovních institucí v rukou jiných států. Tak je třeba si uvědomit, že toto má velmi nadnárodní dimenzi dimenzi a také nadnárodní dimenzi musí mít do orčí orgány, do dohlížitelské orgány. Chci tedy poděkovat předsednictví, chci poděkovat Evropskému parlamentu a e, zpravodaji. Je to prostě teď, jak řekl můj belgický kolega, první etapa a teď začne ta skutečná stavba. Týden pod týdnu se věci budou dít. Já příští týden e, předložím návrh na řízení o derivátech a následně tedy postupně tento rámec e, vyplníme. Dvě e, otázky e, k, do rozpravy ohledně finančního sektoru. Jde o e, poplatky. Jeden ten návrh je trochu dál než druhý a jak řeklo belgické předsednictví, není možno směšovat dvě odlišné body, dvě odlišné otázky. Za prvé jde o následující myšlenku ustavení určitého fondu pro řešení e, krizí. To je něco, co už bylo řešeno na úrovni rady. Ty rozpravy na úrovni rady naposled včera jsou nesmírně užitečné, protože e, kolem stolu postupnou diskuzí v tom začneme e, vidět jasněji. Na neformální radě za španělského předsednictví jsem tuto rozpočtovou diskuzi, pardon, tuto finanční diskuzi vlastně začal s dvěma základními myšlenkami kolem toho balíčku opatření. Prevence je vždy vždy levnější než následné řešení eh, problému. Prevence prostě je levnější než opravy, než eh, E, řešení problémů. E, takže je třeba, aby jsme viděli věci e, očima daňových poplatníků. Banky musí platit. A na základě těchto myšlenek jsme představili takovou tu základní sérii nástrojů a příspěvky bank musí být tedy jedním ze základních prvků. Já musím říct, že paní Ferrera vaším jménem odvedla velice užitečnou práci a v říjnu předložím sdělení komise, které které bude vlastně vyplývat i z určité této reflexe parlamentu a z rady ministrů. Učiním tak, eh, protože my vlastně postupujeme také v tom eh, bazilejském procesu s eh, povinností kapitalizace vlastních, vlastního kapitálu. A když hovoříme o příspěvcích, kontribucích bank pro prevenci, tak je třeba sloučit všechny prvky a myslet na kalibráž všech těch těchto nástrojů, aby byly efektivnější. Nesmějí eh, být eh, eh, prostě penalizovány, penalizováni aktéři a ekonomika nad rámec, který je opravdu nutný. Takže opakuji, přijdu se sdělením ohledně prevence budoucích krizí a ohledně odpovědnosti bank a ohledně fondu E, to je myšlenka, která prostě již e, zakořenila v Německu, Švédsko se k tomu také chysté, vytvoříme tedy koordinovaný systém se společnou e, hlavní páteří a jde tedy také o otázky z dvojího, dvojího zdanění, konkurence a další témata. Jak řekl Didier Reinders, ta rozprava se započala, je mnohem E, obtížnější, e, co se týče e, zdanění nadnárodních transakcí. To G20 již započala a celá řada z nás se domnívá, že to je opravdu dobrá myšlenka. Je nás hodně, kteří jsou tohoto názoru, protože takovýto typ zdanění, spoplatnění může financovat potom určité velké výzvy, aby svět byl spravedlivější, stav stabilnější, jistější. Nicméně je třeba, aby především byl spravedlivější. A to tedy není zatím ta skutečnost. Jsou tady velké výzvy ekologické, potravinářské a krize, která samozřejmě chudé země zasahuje nejvíce. Takže my si myslíme, že takovéto spoplatnění je spravedlivé, ale zatím to opravdu není předmětem koncensu, pokud to tak vůbec mohu říct. Je to ještě daleko a je třeba v tomto směru tedy pracovat pracovat. My jsme začali s takovou informační notou a na základě práce na úrovni Rady ministrů eh, budeme tedy eh, zpracovávat eh, tuto myšlenku a to sdělení k této otázce je předpokládáno na říjen. Eh, kolega eh, z belgického předsednictví také hovořil o konvergentních opatřeních. Je tady výsledek eh, práce té task force. Myslím si, že ta myšlenka evropského semestru je užitečná. Umožní to v určité perspektivě analyzovat rozpočty jednotlivých členských států a mít vlastně takovou celkovou představu ohledně Eh, situace v jednotlivých členských státech v oblasti hospodářské politiky. Rada bude rovněž pracovat na základě eh, dokumentů komise k této otázce. A eh, během oběda, jak také Didier naznačil, se probíraly ještě dvě další otázky. Nejprve se hovořilo o fungování EISB, e která, což je orgán, který pracuje na účetních normách. Jde o to, aby tady věci byly transparentnější. Já jsem naznačil, že jsem připraven e, předložit na neformální radě v září zprávu, která bude také zajímavá pro parlament půjde o transatlantickou regulaci. V G20 nejsme sami nejsme tam jenom američané a evropané také mimo jiné. Je důležité, abychom byli bdělí v otázce paraleli, paralelních opatření. Je tady na jedné straně to, co e, přijímá Obama a americký kongres, na druhé straně to, co přijímá Evropa, takže je třeba vytvořit takový přehledný, e, přehledný e, text či tabulku těch opatření, která jsou přijímána na té či oné straně Atlantického oceánu, abychom o tom měli jasnější představu a myslím si, že to bude velmi užitečné pro všechny zúčastněné. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři, za tento výklad a nyní dávám frakcím slovo nejdříve paní Wortmar Kohl. Děkuji. Za naši frakci chci říci, že jsme velice potěšeni tím, že byla dosažena dohoda o Evropském bankovním dohledu. Je to významný milník. Některé státy byly ze začátku proti nebo systém brzdili ale my jsme vytrvali a díky e, iniciativnímu komisaři a také dobrému belgickému předsednictví jsme tohoto výsledku dosáhli. To se týká i evropského semestru. Tyto dva kroky jsou významné kroky pro posílení evropského hospodářského řízení. Také jste diskutovali o různých formách bankovních poplatků, zdanění daní, protože daně se musí zapojit do zaplacení důsledků krize. A postup v této oblasti zatím pomalý a proto naše frakce souhlasí s tím, že pokud se to v mezinárodním měřítku nezdaří, tak musíme jít v Evropě příkladem, co se týče zavedení poplatku bankovnictví. Ale mělo by se to dít koordinovaným způsobem, protože některé členské státy už takovýto poplatek zavádějí a to ohrožuje náš vnitřní trh. Pane komisaři, chci vás vyzvat, abyste skutečně využili svého práva iniciativy a koordinovaným postupem vytvořili bankovní poplatek v Evropě, který bude koordinovaný. A tento parlament vás v tom jistě podpoří. Co se týče finančních transakcí a daně z finančních transakcí, to je téma, na které musíte intenzivně pracovat, abyste toto téma výrazněji prosadil v programu G20. Protože zde bych vás chtěla varovat před tím, aby šla Evropa sama vlastní cestou. Já vím, že pan kolega Schulz si chce vynutit takovouto daň, ale nevýhody jsou větší než výhody, protože se to týká globálního systému a transakce by se potom Evropě vyhýbaly. Proto potřebujeme evropský úspěch zdanění bank a práci v rámci G20. Nyní má slovo pan Udo Bülman na minutu 30. Ratspräsident. Pane předsedo rady, pane komisaři, gratuluji vám k dohledu. Zde parlament odvedl velký kus práce a vy jste pomohli, proto jsme dospěli k dobrému výsledku ale bohužel musím říct si, musíme vždy myslet i na nové úkoly a v celé řadě dalších oblastech jsme ještě vzdáleni dobrému výsledku, například co se týče otázky manažerů hedge fondů a zde chci apelovat na radu i na komisi. Prosím, udělejte něco, protože pokud vy nepodniknete žádný krok, tak to nebudeme mít dobře upravené. Potřebujeme stejná práva pro všechny i manažeři mimo EU musí podléhat stejným podmínkám jako Evropané, jinak Evropu znevýhodníme. Nechceme vzít celý, celou oblast jako rukojmí, ale bez rozhodnutí, že zabráníme černým ovcím, aby drancovali dobré podniky, ne, nepostoupíme vpřed. A já vás chci upozornit, pokud nepřinesete dobrou úpravu, tak nakonec bude jasné, kdo ustoupil lobbystům. Co se týče daně z finančních transakcí. Zde mám zcela jiný názor, paní kolegyně z EPP. Evropa čeká na jiné odpovědi. Prosím, nevratejte se z G20 se slovy bohužel jsme ničeho nedosáhli a nic už nemůžeme dělat. Naopak, my v Evropě musíme jednat a proto podnikneme rozhodné kroky, budeme plánovat spolu s lidmi v Evropě, tak abyste je podnikli. Prosím, myslete na to, až budete jednat v rámci G20. Potřebujeme zde odpověď. Pokud nepřijde, tak přijde evropská odpověď. Nyní paní Gulár na minutu 30, prosím. Děkuji, paní předsedající. A díky komisi a belgickému předsednictví za to, že nám pomohli pustit, spustit ten vlak finančního dohledu. Ale při tom děkování bych ráda ještě řekla, že v prosinci minulého roku parlament upozornil, že státy chtějí řešit krizi pomocí evropských řešení. Jsou tady různé doložky, ale hlavně jde o to, aby se nejednalo bez mezivládní dohody. Myslím, že jsme všichni eh, pracovali dobře, ale každému tedy, co mu patří. Na Evropské radě pro systémové rizika, ta by měla hlavně o tom hovořit. Barnier hovořil o radaru, o leteckých pilotech a to je Eh, vlastně prezident Evropské banky a myslím si, že co se týče určitého neuspokojení nebo spíš takové výzvy k dalšímu boji, to je ten přímý dohled panevropských subjektů. My musíme eh, pokračovat v těch čtyřech hlavních a čtyři hlavní frakce našeho parlamentu se eh, na tom dohodly dát pravomoci ESMě a dalším evropským úřadům Myslíme si, že komise bude v tom pokračovat, také se jedná o kompenzace a přeshraniční, skupin. Máme, je to jednoduché, buď máme vnitřní trh s evropským dohledem, anebo se prostě spokojíme s jakousi vágní koordinací, prostě jenom takovým jakýmsi přesouváním mezi národními státy. Děkuji, paní Bulard za, ten, za tento projev a pan Giegold na dvě minuty třicet. Já, zunächst mal, um... Ano, to byl významný okamžik pro Evropu, že zde nastala schoda týkající se dohledu. Zde jsme dosáhli mnohého a děkujeme srdečně belgickému předsednictví i komisi, i kolegyním a kolegům z různých frakcí. Nyní jsme učinili velký krok kupředu a ukázali jsme, že není pravda, že Evropa by nepostupovala ku předu. Potřebujeme dobrá pravidla pro vnitřní trh a zde jsme na dobré cestě. Co se týče dohledu na to rozpočty členských států, zde také ECOFIN významně rozhodl. Děkuji vám za předložené návrhy. Čekám ještě na další návrhy týkající se makroekonomické koordinace. Nutně ji potřebujeme vzhledem ke krizi. Dovolte mi něco říci k eh, otázce daně z finančních transakcí. Ze strany komise zaznívá kakofonie. Na jedné straně naštěstí pan Barnier a pan Barroso tuto dan podporují, ale pan Šemeta ji odmítá. A já vás prosím, abyste jednali jako kolegium, abyste mluvili jedním hlasem. Není možné, aby pan Šemeta předložil zprávu, kde jsou samé výsledky, které už jsou vědecky dávno vyvrácené. Například se tam se můžeme dočíst ve studii, kterou zadal Evropský parlament a v této studii jsou vyvraceny argumenty pana Šemeta. Ty nevím, proč zde mezi námi nyní není, protože byl opakovaně kritizován za svůj postoj a proto by se mělo přijít a postavit se diskusy. Dále si kladu otázku, když musí takzvaně zůstat po škole, tak to bylo dohodnuto, že jeho eh, studie bude přepracována. Kladu si otázku, vznikne potom návrh, který skutečně komise formou iniciativy předloží, a nebo to bude pouhý studijní dokument. To není dostatečné. Také nestačí závěr rady který toto téma posouvá jenom na předsednictví Francie v G20. To nepostačí. Také se ptám zemí, které to odmítly. Velká Británie, Švédsko, Španělsko. O Velké Británii a Švédsku jsme to věděli, ale v Španělsku je tomu systémově jinak. Možná, že by zde měla být také kohorentnější postoj, i co se týče postoje Španělska v radě. A dovolte mi na závěr říci, že bych očekával i, že EPP bude hovořit jasněji o své pozici. Vy jste mluvili velice kriticky o dani z finančních transakcí, ale celá řada vašich poslanců je pro tuto frakci. Nevím, zda jste kolegyně mluvila za většinu své frakce. Potřebujeme zde jednat společně, jinak budou občané cyničtí, když budeme mít na jedné straně úsporné balíčky a na druhé straně nebudeme mít žádné e, příjmy z kapitálových příjmů v Evropě. Děkuji. A není paní Swinburn, prosím. Minuta 30. Děkuji. Ráda bych nejprve poblahopřála belgickému předsednictví za vyjednávací schopnosti a za e, řešení otázek kolem dohledu e, komisaři Barnierovi. Ale jak je to tedy s tím zdaněním finančních transakcí? Já se snažím hodně žádat o to, aby v tomto směru se dělaly větší výzkumy a e, ECOFIN se tento týden prostě nezaba, nezabývali pouze věcmi z politického hlediska, ale vycházeli ze solidních údajů ale e, je také řečeno v e, nezávislých studiích, že 70 e, příjmů generovaných z transakcí zůstává stranou. Je otázkou, zdali daně na úrovni Evropské unie implementovat či ne. Banky a finanční Eh, eh, zprostředkovatelé eh, ovšem nebudou ti, kteří budou platit tyto poplatky, budou to ti obyčejní lidé, daňoví poplatníci a střádalové. Takže simplistické řešení je opravdu něčím, co bychom neměli vyhledávat. Podívejme se na, na tyto otázky komplexněji, podívejme se na to, co navrhuje Mezinárodní měnový fond v oblasti bankovních poplatků. Ne, ne, nechci nechceme nějaké nechtěné daně. Eh, řada států to odmítá, včetně mého. Eh, chceme přece spíš posílit veřejné finanční zdroje eh, našich států a umožnit jim, aby je prostě používali tak, jak potřebují. Děkuji paní Swinburne a na řadě je pan Portaš na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. ECOFIN rozhodl vytvořit evropský semestr rovněž eh, se eh, vyslovil v tom, že tady musí být eh, soudržnost mezi rozpočtovými a finančními politiky, politikami Unie a členských států, ale co demokracie? To je moje otázka. Koordinace je jistě dobrá, ale pak, až dojde k deficitu, tak musíme přece především myslet na to, abychom vytvářeli pracovní příležitosti. Nemůžeme dále a dále produkovat deficit. Já vím, že ministři Ekofinu nejsou hlupáci a že nechtějí situaci zhoršit. Některá opatření se mi líbí, ale na druhé straně jsem eh, nervózní z toho, že Brusel tady rozhoduje, jak členské státy budou eh, dodržovat sliby vůči svým občanům. To znamená vlastně podminovávat eh, pravomoce národních parlamentů. Takže pokud ECOFIN rozhoduje o věcech, tak pozor na to, že rozhoduje o dlouhodobých hlavních směrech, které prostě ovlivňují národní rozpočtu. Teď eh, tady prostě eh, nemusíme jít do detailů prý. Eh, to jste opravdu velice, velice štětří, ale opakuji, ty hlavní směry budou vytvořeny má 27 vládama pohromadě a zatím tam máme mezi tím Němce, kteří říkají řeku politikům, co má jí dělat. Obráceně by to nikdy nefungovalo a členové národních parlamentů, vážené kolegyně a vážení kolegové, se s tímhle prostě nespokojí. Členské státy prostě nám neumožní, abychom jim eh, sebrali možnost rozhodovat o rozpočtech. Děkuji. A na řadě je pan Hans Petr Martin na minutu 30. Pane komisaři, chci vám vyslovit kompliment. Ukazuje se, že chcete, ale otázka je, zda se také odvážíte chtít a proto vás žádám, abyste ten proces, kde se tak angažovaně eh, představili vůči občanům také tak transparentně, abyste ukázal, na čem to stroskotává, i když je zde Eh, dobrá vůle a kde udělat pokrok ve čtyřech milnících. Potřebujeme informace o tom, jak je možné stále ještě říkat, že finanční dohled v USA v mnoha oblastech je mnohem přísnější než to, co se snažíte vytvořit nyní zde. Potom potřebujeme jasné odpovědi na otázku, jak chcete řešit problém tzv. stínových bank. A potom potřebujeme také se podívat na otázku vlastního kapitálu. A další otázka, která je zajímavá právě pro malé státy, to je, co udělat pro to, abychom omezili problém typu too big to fail. Například v Rakousku je banka Adria a ta by padla, by mohla zatížit Rakousko takovým způsobem, že její státní dluh by byl tak eh, velký, že by to byla situace v Řecku. A co uděláte pro to, aby se z Rakouska nestala další Řecko? Máme tu další řečníky, už ne za frakce, a není pan Gauzes na dvě minuty. Eh, paní předsedající, pane předsedo rady, pane komisaři, Nejdříve se chci připojit k těm, kteří tolik opěvovali výsledky v oblasti dohledu financí, jak už se tady řeklo, parlament na to má taky zásluhy, už jsme o tom hovořili v prosinci. Je tu prohlášení čtyř koordinátorů hlavních frakcí, kteří hovořili o více Evropy v této věci. Belgický premiér naštěstí pomohl eh, dojít k dobrému řešení, komise dobře pracovala a jsem rád za program, který nám tu oznámil komisař eh, Barnier, co se finančních služeb týče. Jsem rád, že došlo k dohodě, protože ve finanční oblasti jde o kredibilitu Evropy kredibilitu naši, vůči našim občanům, kteří za krize se ptají, co dělá Evropa, jaké konkrétní výsledky máte. Máme, my na tom pracujeme, máme trialogy samozřejmě, ale oni chtějí výsledky. A je to také kredibilita Evropa směrem k našim zahraničním partnerům, hlavně třeba Spojené státy mám na mysli. Já jsem hovořil se zástupci finančního sektoru USA. Oni se trošku obávají v Evropě, toho pocitu právní nejistoty, kdy se vlastně mění normy, jsou tu různé doložky o revizi a to nevypadá zvenku příliš solidně. Myslím si, že v oblasti legislativy musíme eh, to upevnit a hlavně nedávat, neposkytovat pocit, že za dva, tři roky změníme změní norem. Pane předsedo, pane ministře, pane komisaři, dnes odpoledne proběhne velmi důležitý trialog s komisařem Barnierem. Týká se to alternativních fondů a je naprosto zásadní, abychom rychle našli řešení. Já vím, jak je belgické předsednictví angažováno, jak vy osobně jste, pane ministře, zapojen. A v příštích týdnech musíme dojít k dohodě tak až příště budete hovořit o výsledcích práce Ecofinu, abyste mohl říci, ano, našli jsme skutečně řešení pro alternativní fondy. Pro nás musíme udělat další krok pro řešení. Děkuji. Paní Podimata má slovo na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, rozhodnutí, která včera přijal rada ECOFINu, tak aby tady vznikl efektivní systém finančního dohledu, představuje zásadní krok eh, směrem k novému eh, typu eh, finanční zprávy a vlády. Všichni si to přejeme, ale zároveň čelíme obtížné situaci. Nemůžeme se spokojit s dohledem nad rozpočtem a financemi. Je třeba, abychom tady měli nový typ hospodářské dohody, která která by dala důvěru eh, občanům a která by byla spravedlivá. Takže rozpočtová disciplina ano, ale zároveň musíme mít dostatečné zdroje, které by nám umožnily vytvářet pracovní příležitosti, investovat ve veřejném i soukromém sektoru. Rovněž musíme zaručit určitá, eh, určitou vyváženost eh, mezi členskými státy. Zatím jsou tam nerovnosti a ty vedou k dalším nerovnostem. Potřebujeme model přerozdělování řešení, eh, které by bylo trochu spravedlivější přerozdělování bohatství a e, transakce e, finančního typu a jejich zdanění v tomto směru může hrát zásadní roli. Evropa může v tomto být e, v první řadě. Ona už ostatně je v boji proti klimatickým změnám v první řadě a musí se rovněž osvědčit i v této oblasti a na mezinárodní úrovni hrát větší roli. Děkuji, pan Rod, na jednu minutu. Rád bych poděkoval komisi a radě a podpořil jejich práci v této oblasti dohledu nad finančním sektorem. Nicméně je tady několik témat. My jsme proto, aby tady existovala určitá forma stability a této eh, předstihu, ale když hovoříme o transakcích, tak to je zase velice komplexnější záležitost, musela by být e, globální, zároveň daň na všech transakcích může být nejenom technicky nemožná, ale zároveň může vlastně celý trh e, ještě více postavit do rizika. Mám ostatně určité otázky k daním. Pokud je cílem vytvořit určité finanční zdroje, tak e, kdo bude mít odpovědnost odpovědnost za přerozdělování těchto finančních prostředků a jaká část těch daní tam půjde a pro daň pro s určitým konkrétním cílem, kdy budeme vědět, že dost je dost. A klíčovým uh, Dotazem je, kdo bude tyto daně vybírat, členské státy anebo Unie. Pokud to bude Unie daleko od svých občanů, jak vlastně zabráníme tomu, aby se daně neustále zvyšovaly, protože v tomto našem světě dost se nezdá nikdy dost, když jde o to, co potřebují politici pro své cíle. Děkuji eh, panu Rodovi a na řadě je pan Epping. Děkuji. Co se týče bankovní daně, no, nemám s tím žádný problém, jenom si kladu otázku, jak to má fungovat v praxi. To je jako když eh, například někdo chce za autobusem, všichni jsou pro, ale každý jede jiným směrem. A daň z finančních aktivit, to je vlastně evropská Tobinová daň, ale Tobin už sám svoji původní daň odmítá. Je to něco, co odpozuje kapitál. Vezme, vezměme si příklad ze Švédska. Co uděláme s příjmy? Budeme to využívat pro vlastní zdroje EU? Tam budou určitě panovat spory. Proto radím, pane si odložte tento plán, zamrazte ho. A pan Schulz, který mě nyní neposlouchá, včera říkal, že chce přinutit Evropskou komisi, aby udělala iniciativu k daně z finančních aktivit a dostat lidi na ulici. Já říkám, nedělejte to, uděláme občanskou iniciativu proti této dani, protože to bude obyčejný občan, který bude tu daň platit. Nyní pan Karas na dvě minuty, prosím. Komisář. Pane komisaři, pane předsedo rady, paní předsedkyně, já mám pět bodů, které chci přednést. Za prvé musím říci, že mi je líto, že takové významné zasedání Ekofinu, jako bylo to včerejší zasedání, probíhalo paralelně s projevem předsedy Evropské komise o stavu Evropské unie. Zde bych očekával lepší koordinaci. Pokud chceme táhnout za jeden pro vás, tak ta významná témata Evropské unie musíme nést společně musíme společně koordinovat, naslouchat si a hovořit spolu. Eh, bylo to dvě paralelní akce a to bylo zbytečné. Za druhé, co se týče dohledu, zde chci poděkovat radě, komisi i parlamentu. Bez rozhodnutí parlamentu v červenci bychom eh, přes prázdniny nepostoupili ku předu. Bez červencového rozhodnutí parlamentu by Eh, předseda Evropské centrální banky nebyl předsedou makrodohledu. Byla zde účinná spolupráce parlamentu a předsednictví rady ve spolupráci s komisí a za to chci všem aktérům poděkovat. Za třetí říkáme ano europeizaci diskusí o rozpočtech ale musíme si uvědomit, že tento další pilíř měnové unie bude fungovat pouze tehdy, když budeme usilovat o hospodářskou a sociální unii a hospodářské a daňové politiky budeme europeizovat, ne pouze koordinovat. Dále bankovní, bankovní poplatek. Ano, ale nemělo by to být bezedné, mělo by to být cílené s cílem vytvořit Evropský monetární fond. A co se týče daně z finančních transakcí, zde se jak příznivci, tak odpůrci už točí v kruhu. Vy jste říkal, pane předsedo, že to byla první závažná debata o tomto tématu, ale my už o tom diskutujeme rok. Jednou to eh, odsouváte na G20, jednou na eh, členské státy my chceme prostě vědět, z čeho se to bude vybírat, jakou procentní částkou, kdo to bude vybírat, kdo dostane peníze, vytvořit takový projekt a my potom o něm budeme hovořit dále. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Koordinace úsilí E, směrem k evropskému semestru, tak jako tom bylo diskutováno včera na Ecofinu, vnímám jako pozitivní věc, ale pouze jako jednu část e, určitého celku. Je třeba, abychom rostoucí nezaměstnanost e, vzali na pořad dne jako nedílnou povinnou součást paktu růstu a stability a také je se eh, třeba zabývat eh, otázkou schované daně a povinnostmi odpovědností členských států, které spolupracují v měnové zóně. A neměli bychom eh, postupovat cestou nebezpečné myšlenky sankcí. E, Pan komisař Barnier je zkušený člověk a já mu věřím, že komisi v tomto směru dobře povede. Chci všem poděkovat za práci odvedenou na finanční dohledové architektuře a e, především panu e, komisaři Barnierovi, který e, s dalšími členy komise a s belgickým předsednictvím dosáhli dobrého výsledku. Myslím si, že to je pro nás dobrá zpráva a že to je také dobrá zpráva pro všechny evropské občany. Ale teď je tady otázka určité agendy. Musíme vytvořit stejnou metodologii pro všechny další otázky na této agendě, abychom dostali, dosáhli stejného úspěchu. Upřímně věřím, a to říkám komise, komisi, že ať, až půjde o e, řešení bankovních krizí a systémových rizik s přeshraničním prvkem, takže se nám podaří e, také zhodnotit, analyzovat evropskou dimenzi všech těchto otázek. A pane komisaři, závěrem chci ještě říct, že je také třeba se zabývat agendou na jednání G20, pokud nechceme, E, tuto e, bitvu e, pro dohled nad bankami prohrát, tak musíme také vést dále bitvu proti daňovým rájům a je třeba, aby bankovní sektor správně reagoval a přispíval. Děkuji, vyčerpala jste svůj čas a na řadě je paní Ford na dvě minuty. Děkuji, já vítám tuto dohodu o e, dohledové architektuře a e, vím, že to nebylo jednoduché, bylo to e, citlivé vážení obou, všech, obou stran, to znamená členské státy a jejich povinnosti a práva na jedné straně a Unie na straně druhé. Je to první krok a já se těším, že budu spolupracovat na těch dalších kamenech této architektury a doufám, že se nepřesunou na jednu či druhou stranu, že bude stále situace vyvážená. E, takže e, je ovšem otázkou, že členské státy se na něčem dohodou na mezinárodní úrovni a pak to na národní úrovni jaksi nerealizují. A já doufám, že tentokrát tomu tak nebude a že to bude i na národní úrovni podpořeno. Celá řada e, kolegů řekla, že ESRB by mělo být řízeno předsedou Evropské centrální banky. Včera e, bylo řečeno, že je tady určité riziko pro e, Evropu z té daně e, z bankovních transakcí, takže pozor, je třeba, abychom my poslouchali toho, o kterém jsme se shodli, že poslouchat budeme. Děkuji vám a na řadě je paní Okony na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, pane ministře ministře, pane komisaři, milí kolegové. Jak už uvedli kolegové a Jean-Paul Gozes před chvílí nebo včera při diskusi nad, stavu, nad stavem Evropské unie, prostě potřebujeme více Evropy na vytváření e, zaměstnání pracovních míst, na vyřešení nerovností a podobně. Tak to řekl i předseda mé frakce Josef Dol a já s tím plně souhlasím. A také si myslím, že konečně členské státy pochopily, že v oblasti hospodářství a měnové politiky musíme být odvážní a hlavně zodpovědní, protože protekcionistické politiky nás vedou čelem do zdi. Potřebujeme tedy lepší finanční dohled na celoevropské úrovni a tudíž i dohodu s radou o balíčku finančního dohledu, o které budeme hovořit na příští plenárce a to je výborná zpráva. Ale kromě dohledu nad systém potřebujeme opravdovou koordinaci našich hospodářských a rozpočtových politik to musíme zavést, musíme dospět k rozpočtovému federalismu a k hospodářskému federalismu. Když se sjednotíme nad měnovou politikou, budeme jednotní a budeme zároveň autonomní, co se našich národních rozpočtových politik týče. Evropský semestr předpokládá, že státy každoročně předloží své rozpočtové plány radě. Ale jak to tak často bývá, praxe určí pravidla lépe než dokumenty. A já si přeji, aby tato koordinace nebyla formální, ale dospěla skutečně ke společné strategii v oblasti hospodářské, průmyslové, ale také sociální politiky. Mrzí mě, že dodnes národní parlamenty a Evropský parlament nejsou plně zapojeni do tohoto koordinačního procesu. A tak jako zástupkyně na, na, za, obracím se na vás jako na zástupce rady, vy jste rozpočtová, rozpočtový orgán a parlamenty se musí zapojit do této nastávající evropské politiky. Jde o efektivitu. Paní předsedající přerušuje paní Okony a nyní má slovo pan Sanchez Prezedo na minutu 30 a prosím dodržujte svůj čas. Paní předsedající, děkuji předsednictví za to, že jednohlasně schválilo kompromis, kterého bylo dosaženo s parlamentem o dohledovém balíčku od španělského předsednictví a po belgické předsednictví jsme na tom pracovali a dokončili jsme své, tu, své práce velmi solidně v oblasti tedy finančních reforem. Skutečnost, že plánujete od příštího roku evropský semestr je také velmi pozitivní věc, ale potřebujeme přesný harmonogram s parlamentním roz, rozsahem. Jde tady o eh, reformu eh, ekonomické zprávy která je podceňována a je potřeba eh, vytvořit ekonomickou a sociální Evropu. Tu opravdu potřebujeme. Musíme si vytvořit evropský systém řešení krizí, který bude robustní, bude kredibilní a bude také ladit s mm, hospodářskou obnovou to jsou základní prvky finanční obnovy, aby nedošlo k, nerovnostem na evropských trzích. A potřebujeme se shodnout, abychom šli dál. Také půjde o danění finančních transakcí a bankovní poplatky, čili čekáme na další kroky komise, aby se předešlo volatilitě trhu a daňovým únikům je potřeba přispět k cílům milénia. tudíž musíme pracovat společně. A není pan Skinner na minutu 30. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně zástupci rady i panu komisaři děkuji za tento pokus. Eh, vypadá to někdy jako tlačit vajíčko na tvrdo eh, sedníkem na čaj, ale tentokrát se to podařilo. Doufejme, že i nadále budeme produktivnější a rychlejší. Eh, hodně pozitivních eh, věcí bylo řečeno i negativních, eh, ale chci říct, že souhlasím s pokrokem, kterého bylo dosaženo. Nicméně Evropa není pouze eurozónou. Evropa jako celek potřebuje prostě nařízení, které by posilovaly výkonnost a také určité záruky. Zdá se, že státy jsou tedy vnímány jako psanci a to s tím je třeba skončit. Je to ničící pro Evropu a Evropskou unii jako takovou národní agendy jsou klíčové. Evropská unie musí hrát zásadní e, e, klíčovou roli pro vytváření globálních norem. Problém je ovšem, že pokud si myslíme, že vytváření e, norem pro Evropu bude stačit, tak to by byla obrovská chyba. A proto vítám poznámky komisaře Barniera ohledně určité tabulky těch opatření, komparativního přehledu nařízení, které Unie a státy přijaly. Já už jsem něco takového vypracoval pro sebe samotného a rád se podělím o výsledky své práce. Myslím, že by to pro vás mohlo být užitečné. A otázkou je, kde vlastně také jsme s tou transatlantickou hospodářskou radou na vysoké úrovni, kam se chceme dostat do budoucna. Máme před sebou problémy, které skutečně nemůžeme řešit sami. Děkuji, pane Skinnere. A na řadě eh, je pan Wang Gok na jednu minutu třicet. Vážení kolegové, vážené kolegyně, Rada Ekofinu eh, včera přijala princip evropského semestru. Já jsem konfederalistou a proto se mohu jenom radovat z takového postupu. Nicméně koordinace rozpočtových politik je jedna věc a definice jejich obsahu věc druhá. A v tomto směru posílení paktu růstu a stability je vážným pochybením. Eh, eh, ta kůra určitých Eh, mm, nouzových opatření, to eh, není eh, cesta ku předu. Francie se nadále posunuje dolů a výsledek studie, která byla Marketovy studie, která byla vydána koncem srpna, ukazuje, že růst opravdu není dobrý. podívejme se na opatření, která jsou plánována na přijetí neformálního ECOFINu. To je ještě vážné, vážnější. Státy mají rozpočtové problémy a my jim nutíme další úsporná opatření. To není dobré, protože to samozřejmě přivede státy k tomu, že budou chtít revidovat své příspěvky Unii. Dvě, dva miliony e, občanů včera ve francouzských ulicích e, se vyjádřili proti úsporným opatřením. E, přitom Unie musí přinést sociální mír, který je nutný pro ekonomické ozdravění a přitom Rada a komise si hrají na pyromany a e, to nahrává euroskepticismu, který je sdílen čím dál tím větším počtem evropských občanů. E, Evropa je údajně pro občany a proto je třeba si uvědomit, kolegyně a kolegové, že posílení e, paktu růstu a, mm, stability je obrovským hospodářským omylem a také politickým omylem. Děkuji a teď je na řadě postup Catch the Eye. Dostanou slovo postupně e, pan Nitras a další. Takže pan Nitras na minutu 30, prosím. Děkuji, paní předsedající. E, Chciałbym... Děkuji, paní předsedající. S velkou radostí zdravím tento kompromis o finančním dohledu. Je pravda, že evropské trhy žádali takové mechanismy. A co mi dělá radost, je úloha Eh, vlastně nás všech v tomto procesu. Jsme si jisti, že zkušenost Evropské centrální banky umožní dívat se s optimismem eh, kupředu. Co se týče evropského semestru, je to krok, dobrý krok kupředu. My takto budeme moci reálně koordinovat eh, hospodářskou politiku a nejenom evropské výdaje. Co je ještě důležitější, je systém reportingu. Nezapomínejte, že e, vlády členských států, které rozhodují, se zavazují, že budou dodržovat rozpočtový schodek. Děkuji. Nyní pan e, Kytas na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejenom pakt růstu a stability si zasluhuje reformovat, ale celý hospodářský a sociální model. To je zvláštní, eh, prostě charakteristický rys Evropské unie a je to něco, co už prostě není udržitelné. Z kraje to bylo vnímáno jako hnací síla, ale prostě teď je to něco, co se neosvědčilo. 10% eh, všech občanů je nezaměstnáno a řada řada eh, členských států si ještě dělá, eh, má ještě problémy s hospodářskou krizí. Eh, máme také problémy s hospodářskými nařízeními a nějaký dohled je opravdu nutností. Je třeba si uvědomit, že toto všechno je otázkou také vnitřního trhu a jednotné měny, takže státy jsou velice propojené. Co se týče makroekonomického dohledu, vítám závěry rady, vítám ustavení orgánu pro dozor dozor nad systémovými riziky a dalších e, orgánů. Rovněž vítám myšlenku monitorování evropského rozpočtu e, během semestru Evropy. Paní Figueredo na jednu minutu. Senhora Presidente, jsou inadmissíveis as decisões de Paní předsedkyně, není akceptabilní to, co, na čem se usnesl včera ECOFIN. Spekulanti mají nadále volné ruce, aby zadržovali skutečně skandální zisky a daň z finančních transakcí. O té stále ještě nebylo dohodnuto a zatím daňové ráje vzkvétají. V podstatě dochází k podkopávání demokracie prostřednictvím krize a národní státy se stávají jakými se evropskými loutkami jsou povinováni předkládat své státní rozpočty Evropskému orgánu dohledu a pokud se tak nestane, bude ještě více e, vyhrocen pakt stability. To, že se zde plánuje evropská koordinace, nemůže znamenat zásah do národní integrity jednotlivých států a toto je zasahování do hospodářských a sociálních práv. a chudé to více škodí, proto protestujeme. Jsme přesvědčeni, že boj pracujících pokračuje. Děkuji. A nakonec paní Jan Kosary, také na minutu, prosím. Puhemies, kiitos puheenvuorosta. Vielä... Děkuji za slovo. Před několika lety tomu bylo tak, že platil neoliberalismus. Říkalo se, že trhy mohou věci vyřešit sami a nyní vidíme, že politika má svůj význam, politika rozhoduje. A je důležité, abychom postoupili dále v otázce dohledu. Také je důležité, aby byly předkládány řádné rozpočtové statistiky, aby bylo všechno otevřeně předkládáno a nebyly žádné manipulace. Domnívám se, že transparentnost a otevřenost je zde klíčovým slovem. Nyní se ukazuje, co již dříve říkal Schumann. Evropská unie se vyvíjí prostřednictvím krizí. Domnívám se, že právě prostřednictvím konkrétních výsledků vytvoříme větší věrohodnost. Děkuji a to, tím končíme postup ke GI a nyní dám slovo panu Barnierovi, pane komisa, panu komisaři a potom eh, ministrovi z rady. Děkuji, paní předsedající a děkuji každému z vás za to, co jste říkali o tom kolektivním výsledku, kterého jsme dosáhli u dohledu. Vrátím se k tomu, co řekla paní Ferrera eh, před chvílí, když hovořila o občanech, kteří, eh, které zajímá tato finanční krize a hlavně se jich přímo dotýká. Eh, a to ani nehovoříme o ekologické a potravinové krizi. Samozřejmě jsou to občané, kteří vás e, volí a my všichni před nimi musíme skládat účty a musíme skutečně jim ukázat, že, se, že jsme se poučili nebo že se poučujeme z krize. To je také k tomu dohledu, ale je potřeba to vysvětlit. A já myslím, že e, jsme to už trošku uvedli, že téma po tématu to, co vlastně vedlo ke skandálu, to, co skutečně vyděsilo občany, tam musíme ukázat, že jak parlament, komise, rada, že přinášíme odpovědi na evropské úrovni. Co se týče eh, zdanění finančních eh, transakcí, tady se odvedla skutečně velmi dobrá práce, analýzy různých možností, důsledků, Vytvoření e, tohoto zdanění, kdyby bylo jenom regionální, tak už to je velmi významná práce. Pane Gigolde, e, skutečně předseda komise to jasně řekl. Musí to být tedy příspěvek e, jaksi spravedlivý za finanční služby. My to ještě upřesníme v, v říjnu, takže pana Karasi nebudete muset čekat příliš dlouho. A nejde samozřejmě o to, abychom my měli sami pravdu. Je potřeba přesvědčit Evropany. Je tu 27 vlád a je to, je to ještě dlouhá cesta. A pak ještě musíme přesvědčit ostatní regiony světa. A jak to říkala paní Vatmalkol, Smirger, všech ty, tato, toto zdanění, tato daň by mohla být velmi účinná musí, mohla by se i rozšířit a proto musíme přesvědčit eh, o ostatní regiony. Nyní k té světové zprávě, to tom tady zmínil pan Skinner. My tedy připravíme komparativní tabulku, když hovoříme o Evropě a Americe, myslím si, že musíme myslet i na ostatní regiony. Číňany, Indy, Brazilce, Afriku, která také hraje svoji úlohu a má to své dopady. Takže e, samozřejmě já využiji všech těch podkladů, o kterých hovořil pan Skinner, co se týče toho, té zprávy, jak o tom hovořil například pan Marty, nemáme vždycky stejnou metodiku, nemáme vždycky stejné normy, protože naše ekonomiky si se, sobě nepodobají. Kolega tady hovořil o slavné Volkrově strategii. Máme jinou evropskou analýzu, ať je velikost bank jakákoliv, stejně jako našich aktivit, musí tu být zajištěn dobrý externí a interní dohled a dobrá zpráva. Což neznamená, že nemohou být ty aktivity různorodé. K dohledu samozřejmě, že parlament tady hraje zásadní roli. Byla tady připomenuta práce kterou odvedl parlament pro lepší kredibilitu agentur. Hovořilo se tu o Evropské centrální bance. Její před, před prezident bude právě prvním předsedou Evropské rady pro systémová rizika. A díky eh, těm všem zajímavým výjimečným řešením, které jste přijali v červenci, a potom ještě se to přeneslo na, na podzim, tak díky vám jsme mohli i s radou pokročit ku předu. Na to já nezapomínám a děkuji vám za to ještě jednou. A skončím tím, že zopakuji to zde, co bylo řečeno, více Evropy. Ještě řeknu své přesvědčení, dámy a pánové. My musíme regulovat, my musíme dohlížet, my musíme se poučovat z krizí, musíme ozdravit veřejné finance, protože samozřejmě současné dluhy představují daně pro budoucí generace. My tedy musíme skutečně spravovat, ale to nestačí. Musíme také podržet ekonomický projekt. To je to, co chci dnes zdůraznit a to, co chtěl včera říci pan Barroso. A to je směr, podle kterého musíte vnímat i naši pozemní práci, aby lépe fungoval vnitřní trh, aby jsme zajistili ten procentní, dvouprocentní růst v Evropě, pokud by vnitřní trh eh, fungoval lépe. A hospodářská koordinace, o té tady bylo také často řečeno, eh, pan Barroso i já budeme dělat akční návrhy. Pokud jde o evropský semestr, o kterém hovořil pan Gigol Portas, Karas, paní Kytas, paní Ogony a další, jasně, vy musíte dát ten politický impuls nové metodice koordinace těch velkých eh, radarů, těch aktivních, proaktivních eh, snímků směrem k vládám. S tím, že samozřejmě budeme dodržovat eh, nebo respektovat suverenitu jednotlivých národních vlád. Já jsem byl senátorem a, poslancem 20 let a byl jsem rád, když při hlasování o rozpočtu jsem získal jakýsi objektivní snímek o tom, jak se to odehrává třeba v jiných zemích, protože někdy postup je různý, ačkoliv cíl je stejný. A teď máme společné cíle, proto ta koordinace zprávy a skutečně komise je připravena, připravena eh, do toho jít. Děkuji vám na řadě je teď rada. Pan Reiners, eh, Reinders po tolika chvále, eh, paní předsedkyně, pane kolego, dámy a pánové, chci poděkovat především všem těm, kteří se vzali slovo, aby eh, přivítali tu dohodu o finančním dohledu. Je to, jak bylo řečeno, výsledek práce i s vaším parlamentem, se zpravodaji a přičinili se všichni, rada, parlament i komise. Tato eh, forma dohledu je skutečnou eh, první eh, přidanou hodnotou. Je třeba najít teď tím nejobjektivnějším možným způsobem ty osoby, které budou mít eh, tyto orgány v rukou a pak je třeba prokázat eh, účinnost dohledu v těch eh, jednotlivých oblastech, tak jak žádali, žádali vaši kolegové, jak jste žádali vy, v řadě případů, aby mohlo být postupováno cestou k evropskému dohledu a tímto způsobem se nám podaří e, postoupit ku předu, ale opakuji, je to pravděpodobně první a nejdůležitější lekce vyvozená z finanční a hospodářské krize e, vytvořit tuto architekturu. Teď jí musíme e, tedy dát její skutečně evropský charakter krok po kroku. A druhá poznámka, kolega se o tom také zmínil, dnes odpoledne budeme pracovat zase ve formě trialogu, budeme hovořit o investičních fondech. Myslím, že všichni se začali v tomto směru posunovat, všichni přijímají ten postup a jde jim jako nám o e, úspěch toho dohledu. Jistě jsou tady určité e, překážky na úrovni rady, rovněž i u vás v parlamentu, co se týče investičních fondů a jejich vývoje, ale je to zase téma, které se musí posunout ku předu a s kolegou Barnierem jsme přesvědčeni, že je třeba vytvořit velmi přesný časový harmonogram ohledně e, vejtí v platnost. Doufejme, že tedy budeme postupovat stejným způsobem způsobem i v rámci těchto fondů, že vytvoříme určitý evropský rámec, tak aby byli občané Evropské unie, spotřebitelé Evropské unie chráněni co se týče určitých produktů a činností, které se rozvíjejí na evropském území. Chci ještě říct pár slov ohledně postupu prací v oblasti eh, regulace dohledu. Eh, bylo řečeno, že na neformální radě ECOFINu e, dojde k takovému předložení určitého srovnání toho, co se v tomto směru odehrává na obou stranách Atlantiku a já e, bych chtěl, aby e, se právě na příležitosti tohoto neformálního ECOFINu hovořilo na konci tohoto měsíce i s parlamentem eh, kolem celé této otázky. Myslím si, že je důležité si uvědomit i určité vývojové trendy, které tady zaznamenáváme na této straně Atlantiku. Za třetí, eh, zdaňování eh, finančních transakcí. E, nechci se znovu zabývat tím e, fondem pro řešení krizí. Kolega Barnier e, už o tom hovořil a předloží příslušný text v následujících týdnech. Víme, jak tomu bylo zhruba před deseti lety, mimochodem také za belgického předsednictví. Tehdy jsem se snažil tuto otázku vůbec vznést, aby se o tom mohlo diskutovat. A musím říct, že tehdy to nebylo možné. A my v Belgii máme, jsme tehdy byli byli v podstatě jednomyslní. Bylo to e, jediné, e, e, tako, jediná taková příležitost. Tentokrát je tomu jinak. Tentokrát se ta rozprava opravdu začala. Já tady slyším určité volání, dost silné, co se týče konkrétních návrhů ohledně úrovně, ohledně rozsahu, ohledně dalších detailů takovéhoto zdaňování. Je to každopádně důkazem toho, že v Evropě se myšlenky rozvíjejí, že je to téma, které Eh, lidi zajímá. Je tady otázka G20. I na této úrovni se pokusíme najít určitý počet partnerů, se kterými bychom mohli postupovat stejným směrem. Chci jenom zdůraznit skutečnost, že toto je rozprava, která se bude nadále aktivně rozvíjet, která bude pokračovat. Myslím, že tomu tak už bylo na tomto ekofinu. Na neformálním ekofinu koncem eh, měsíce se tím budeme zabývat znova. A eh, ohledně také eh, vlastně určení těch prostředků nejde o to, Eh, abychom jenom bojovali eh, proti spekulaci, ale abychom také eh, vytvořili určité finanční prostředky. My už jsme je třikrát, čtyřikrát využili v boji proti klimatickým změnám, pro rozvojovou pomoc a také pro zalátování děr v rozpočtu. Každopádně to nebude jednoduchá rozprava. Závěrem, paní předsedkyně, chci říct pár slov ke konsolidaci, rozpočtové konsolidaci Evropský semestr je jedním krokem, budeme hovořit o sankcích, o dalších krocích. Nejprve možná členské státy eurozóny by se měly zajímat, zabývat tím, jak tyto mechanismy E, možná e, rozšířit i na další země, které nejsou e, členy eurozóny. Pak je otázka konvergence, makroekonomické konvergence a chci říct, že pakt, který nás slučuje v oblasti rozpočtu, je paktem růstu a stability. Takže nezapomínejme, že ta rozprava se musí zabývat růstem, zaměstnaností, sociálními politikami, které chceme realizovat v Evropě. Tato rozpočtová rozprava není pouze rozpravou o návratu k vyváženosti a rovnováze v našich členských státech. Jde o to, abychom měli rozpočet, který nám umožní nejenom tuto rovnováhu, ale také růst zaměstnanosti, stabilní růst hospodářský a aktivní účast na boji proti klimatickým změnám. Takže my se pokusíme o realizaci všech těchto otázek belgické předsednictví je k dispozici pro postup v těchto oblastech a vlastně již odpoledne budeme roz, eh, řešit investiční fondy. Děkuji, pane ministře. Děkuji, pane ministře. Toto uzavírá naši eh, první diskusi a děkuji všem zúčastněným a přecházíme k dalšímu tématu. Podle pořadu dne máme doporučení pro druhé čtení u zprávy paní Jegl, ochrana zvířat používaných